závěr rozpravy a tímto považuji rozpravu k tomuto bodu za ukončenou. hlasování proběhne zítra ve twelve hodin. dámy a pánové dalším bodem pořadu jednání je zpráva kterou předkládá pan vaughan která se nazývá pokyny pro rozpočtový proces na rok two thousand and thirteen oddíly jiné než komise. jako první řečník předstoupí pan zpravodaj pan Darek Vaughan. Prosím, máte slovo. You, uh, Děkuji, pane předsedo. Není eh, jednoduché rozhodnout o vlastním rozpočtu, takže bych nejdříve chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, předsednictvu a generálnímu tajemníku parlamentu za spolupráci abychom mohli vypracovat tyto pokyny. Myslím, že existuje schoda na tom, že v těžkých dobách musí Evropský parlament přispět a musí šetřit ve svém rozpočtu. Například jsem přesvědčen o tom, že jenom málo z nás v parlamentu by bylo proti tomu, abychom zmrazili svůj rozpočet. Myslím, že musíme zajistit aby ehm, nárůst rozpočtu na příští rok byl pod úrovní inflace. Samozřejmě bude diskuse o tom, eh, jaká bude úroveň inflace, nicméně myslím, že jinak je tu široká schoda. Také jsem rád, že hlavní doporučení v našich pokynech ehm, jsou pozitivně přijímána. Myslím, že jako parlament identifikujeme úspory ve vlastním rozpočtu. Eh, je třeba vyhnout se eh, novým iniciativám, které nejsou naprosto nutné. Myslím, že musíme také eh, zmrazit naše, náš rozpočet na veškeré cesty a také se domnívám, že musíme zmrazit veškeré příspěvky pro poslance, ať už je to um, příspěvek na cesty nebo na kancelář. A měli bychom uh, tento cíl si podržet až do konce mandátu. Uh, zabývali jsme se různými nebo je třeba zabývat se různými rozpočtovými položkami, především těmi, které nejsou plně využívány. Tam je možné učinit úspory. Také se domnívám, že musíme zajistit, abychom se vyhnuli eh, eh, příliš velkým eh, projektům v oblasti stavění nemovitostí. V minulosti jsme takovéto projekty měli a není je potřeba eh, zpomalit. Je třeba, aby parlament byl plně informován o eh, projektech v rámci politiky budov. Myslím, že zde jsou informace naprosto zásadní. Zároveň je třeba lépe spolupracovat s dalšími evropskými institucemi, například spolupracovat v oblasti překladů, tlumočení, budov, eh, bezpečnostních služeb a lidských zdrojů. Existuje už společná dohoda mezi výborem regionů a hospodářským a sociálním výborem. Spolupracují eh, na celé řadě těchto otázek a myslím, že bychom se mohli na tuto dohodu podívat a třeba se z ní poučit a začít lépe spolupracovat s tím, abychom, s tím cílem, abychom ušetřili. Myslím, že je zde skutečně eh, velká možnost ušetřit například na překladech. Takže je zde mnoho možností ušetřit peníze, i když je jasné, že není vždy tyto, není snadné vždy tyto úspory prosadit. Je třeba mít nezávislé hodnocení evropského rozpočtu. To je možnost, jak přivést nový pohled na rozpočet a jak nalézt možnosti úspor. Já navrhuji, abychom vytvořili pracovní skupinu eh, mezi Birem a rozpočtovou, eh, rozpočtovým výborem a zároveň by zde mohli být externí experti. Myslím si, že tato pracovní skupina by mohla být základem pro nezávislé hodnocení eh, rozpočtu parlamentu. Také bychom se mohli podívat na studii která byla objednána v rámci rozpočtu na tento rok a týká se toho, jak uspořit. Eh, dále by bylo možné podívat se na náklady na cesty. Eh, tato pracovní skupina by se tímto tématem v každém případě mohla zabývat a nalézt úspory. Kolegové, vím, že někteří budou mít obavy, pokud jde o zmražení rozpočtu parlamentu. Mohou mít eh, pocit, že bude těžké toho dosáhnout, ale jsou zde i další, kteří by chtěli rozpočet omezovat a snižovat. Některé pozměvací návrhy, o kterých se zítra bude hlasovat, to odráží. Nicméně já doufám, že většina kolegů zde v parlamentu se shodne na tom, že pokyny, které předkládáme, jsou dobrým kompromisem a dobrou cestou ku předu, která nám umožní ušetřit v rámci rozpočtu parlamentu, ale zároveň zajistit, že tento parlament bude fungovat efektivně. Děkuji. Děkuji vám za vaše úvodní slovo a dovolte, abych předal eh, dále na tři minuty slovo paní hohlmeierové. Vážený pane <clears throat> předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, nejdříve bych chtěla velice poděkovat kolegovi zpravodajovi, panu Derekovi Boganovi. Děkuji za velice dobrou spolupráci, za jeho ochotu intenzivně prodiskutovávat veškeré problémy a snažit se nalézt pro ně řešení. Již minulý rok jsme předložili úsporný rozpočet, ve kterém byl skutečný e, nárůst pouze 0,8 rozpočtu a dodatečné náklady, které vznikly Abonskou smlouvou a rozšířením Chorvatska ještě byly pod inflační mírou a bylo to 1,9 Letos jsme předložili pokyny pro to, abychom měli opět úsporný rozpočet a tím jasně prokázali, že jsme si vědomi toho, že se nacházíme v prostředí, v kontextu, kde si nemůžeme dovolovat žádné velké finanční kroky a skoky směrem vpřed, kde se opravdu musíme disciplinovat a prověřovat náš rozpočet eh, a dívat se, jak je efektivně a jaké jsou tam možnosti úspor. Jsem velice ráda, že zde mám máme pracovní skupinu, která má být založena a posloužila k tomu, abychom společně s předsednictvem a s generálním sekretariátem a zprávou parlamentu přesně na tomto cíli pracovat a rovněž za pomoci podpory vnějších expertů. Toto je velice důležité. Rovněž je velice důležité, abychom posílili meziinstitucionální spolupráci a to i nadále, abychom intenzivně přemýšleli o tom, nejenom přemýšleli, ale abychom si i vědomali tomu, jakým způsobem efektivně zorganizovat práci parlamentu. Potřebujeme efektivně využívat prostředky a rovněž personál. Tímto způsobem jsme například minulý rok pouze v oblasti překladu a tlumočení uspořili během jediného roku 21 milionů eur a v tomto smyslu bychom se měli eh, pohybovat i tento rok. Jak řekl kolega Derek Wogen, zmrazili jsme jde výdaje na cestovné a rovněž na denní příspěvky. Co se týče politiky nemovitostní, já jsem proto zpravodajka a myslím si, že je nutné, že to co jsme rozhodli, abychom se na to ještě jednou podívali z hlediska toho, zda stavební projekty a politika budov jsou eh, profesionálním způsobem zpracovávány a takže se dívá opravdu na náklady, abychom se podívali na to, jak můžeme z dlouhodobého řetiska šetřit náklady, náklady, které vznikají každoročně a jak využívat efektu synergie. Očekáváme i od ostatních institucí, že se připojí k nám v našich vztahách a podpoří nás. Je považuji za mutné, abychom se vydali cestou, kde jednak budeme mít zajištěnou přesnou práci argumentu a za druhé budeme mít správnou a efektivní organizaci práce. Děkuji generálnímu sekretariátu a předsednictví za dobrou, předsednictvu, promiňte, za dobrou předsednictví za dobrou spolupráci a těším se i na spolupráci v budoucnosti. Minutes, Madame Herzog. Děkuji paní Holmajer a dvě minuty paní Herzog. Legelőször is gratuláljak Derek Vonna. Dovolte mi nejdříve poblahopřát panu zpravodaji, který připravil zprávu a dovedl až do hlasování. Je důležité, aby roz, rozpočet na rok 2012 mohl prokázat dobré výsledky s ohledem na úspory. Musíme hospodařit i v evropských institucích jakožto dobří hospodáři. Je důležité, abychom nyní v obtížné hospodářské situaci začali opravdu u nás doma, u nás samých a snažili se šetřit my jako poslanci. Proto je důležité, že jsme zmrazili denní příspěvky, že jsme zmrazili příspěvky na cesty a že jsme snížili další nepřímé náklady, jako například náklady na překlady. Zároveň je důležité, abychom tady eh, jaksi eh, nepostupovali jako eh, že budeme eh, nehledět na to, kde šetřit, že budeme šetřit ploučně všude. Je třeba si přesně uvědomit, kde je na čem je třeba šetřit a kde se šetřit nedá. Dále potřebujeme technické inovace a rovněž šetřit tak, abychom eh, docílili úspor dlouhodobě. Co se týče přístupu Chorvatska, eh, tam si musíme přesně uvědomit, že na tom se šetřit nedá. Poslanci z Chorvatska, jejich spolupracovníci mají stejná práva jako my. Proto musíme eh, postupovat eh, diferencovaně. Chci eh, podotknout a zdůraznit, že pokud snížíme náklady na spolupracovníky, tak musíme hovořit se sociálními partnery s odbory. Já vítám, že bude založen výbor, že tam bude tedy zastoupen parlament, rozpočtový výbor a generální sekretariát. Tento výbor, tato pracovní skupina se má zabývat politikou úspor a děkuji všem, kteří se na této práci budou podílet. A předávám slovo eh, panu Gerbrandy. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji panu zpravodaji Dereku Voganovi za výtečnou spolupráci. Bylo to opravdu skvělé, jakým způsobem zapojil stínové zpravodaje. Oba dva přesřečníci již oznamenali, že se zde v parlamentu něco <clears throat> mění v otázce našeho vlastního rozpočtu. Minulý rok bylo ještě relativně obtížné prosadit úspory, ale nyní mám dojem, že opravdu celý parlament je ochoten, že tady opravdu všude existuje ochota kriticky se podívat i na naše vlastní výdaje. Je to logické, protože ekonomická krize je i nadále, rozšiřuje se, členské státy se potýkají s velice napjatou rozpočtovou situací a na to existuje pouze jedna jediná odpověď a totiž více transparentnosti. V současné době náš rozpočet, rozpočet dostatečně transparentní není a na tom tedy budeme muset ještě pracovat. Jeden prvek, který existuje rovněž ve zprávě pana Vogana, je požadavek, abychom eh, prověřili náš vlastní rozpočet, abychom měli studii, která nám ukáže, kde v našem rozpočtu máme potenciál pro úspory. Minulý rok plénum tento návrh dvakrát přijelo, jednak ve zprávě o absolutory a jednak ve zprávě, o které hovoříme nyní, kterou jsme měli i minulý rok. Dosud ovšem sekretariát na toto pozitivně nezareagoval. E, Mé politické vedení, byl to ještě Guy Verhofstadt, ještě za předsedy Buska vypracovala dopis a v tom dopise se ptáme, kdy tedy jakožto rozpočtový výbor dostaneme takovouto analýzu rozpočtu. A proto budu i vás, pane předsedo, vás vyzývám, pane předsedo, a rovněž současného předsedu parlamentu, pana Šulce, aby se tomuto věnovali. Potřebujeme analýzu veškerých rozpočtových položek a potřebujeme jasný výběr pro rok 2013. My jsme již jistý výběr obdrželi, ale potřebujeme celou analýzu, abychom my sami toto mohli rozhodovat. Nemůžeme to nechávat na předsednictvu. A na závěr chci říci, že bychom měli začít tedy tím zmrazováním a doufám, že příští rok budeme mít rozumný rozpočet pro náš parlament. Děkuji, pan Richard Ashworth, 2 minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, národní vlády po celé Evropě se snaží škrtat ve výdajích, aby mm, ty rozpočty jsme měli pod kontrolou, aby byly ty výdaje efektivní. A o to musí jít i nám. My musíme dělat to též zde. Eh, my musíme neustále mít pod kontrolou rozpočet institucí a musíme eh, mít kontroly striktně pod kontrolou. A zde máme šanci eh, ukázat, ukázat že to umíme. A já bych zde chtěl poděkovat eh, mm, generálnímu mm, tajemníkovi, kancléři parlamentu za velice realistické návrhy, ale také musím říci, že teď máme právo jako členové parlamentu požadovat, aby i ostatní evropské instituce následovaly náš příklad měli bychom apelovat na skutečné úspory ve rozpočtech těchto institucí, aby i oni ukázali, že peníze, které vynakládají, jsou vynakládány efektivně. A zde já chci eh, eh, poděkovat sice panu zpravodaji, i když tam je hodně oblastí, kde já bych šel ještě dále, ale chtěl bych poděkovat i tak za tuto velice dobrou zprávu. Avšak jsou zde tři body, které si dovolím vznést. Za prvé, nemovitosti zpráva nemovitostí. My bychom měli kritičtěji se dívat na investice do nemovitostí, do realit, na jejich zprávu a na výdaje na nemovitosti. A především bychom měli očekávat, že i ostatní instituce také budou se chovat efektivněji a že se podělíme o zdroje. Za druhé, administrativa a e, tedy výdaje personální. My bychom měli postupně snižovat náklady tím, že budeme šetřit eh, ve velkém. A podíváme se tedy na eh, naše politiky, personální politiky, důchodové politiky, tak, aby byly aktuální, aby skutečně eh, byly přidanou hodnotou pro naše daňové poplatníky. Tato diskuze není možná, aniž bychom nehovořili o dvou sídlech parlamentu. Já bych chtěl připomenout parlamentu, že Máme zde zprávu výboru ŠUR, kde jsme chtěli, aby se ta otázka sídel zrevidovala. Je to neobhajitelné, abychom my zde v parlamentu hovořili, že chceme mít efektivní výdaje, chceme apelovat na ostatní instituce, na ostatní vlády a lidi v Evropě a přitom budeme tady takto mrhat eh, penězi. Chci zde při, doporučit zpravodaji a všem ostatním, aby v zájmu naší důvěryhodnosti, abychom vedli tuto diskuzi o tomto tématu. To musíme. Děkuji. A předávám slovo na jednu minutu panu Portašovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, obecné pokyny pro příští rozpočet tohoto parlamentu jsou neseny snahou konzolidace. Já si myslím, že toto je konsensuální. Ale jedna věc. Sedmní služby této plenárního zasedání vyňali z této rozpravy jeden návrh, který už jsem já předložila a který přečtu. Evropský parlament by měl dospět s radou a s komisí ke dohodě v tom smyslu, aby se zmrazily platy poslanců Evropského parlamentu a to na úroveň roku 2012. Tento návrh, který je umírněný, který je rozumný a který je zásadní, abych tak řekl, nemá vůbec žádný důvod pro to, aby byla eh, taksi vyňata zde rozpravy, protože to se netýká pouze statutu poslanců, eh, můžeme mít toto řešení, aniž bychom zasahovali do tohoto statutu. Je to ovšem arbitrární rozhodnutí. Není možné eh, v tomto parlamentu zakazovat poslancům, aby se vyjadřovali o věcech, kterých se jich přímo týkání. To mimo tento parlament nikdo nepochopí a není možné říkat, že existují určité důvody pro to, že Evropa se takto chová půl pane předsedo. Uprostřed krize kdy Evropská unie zavádí úspor, úsporná opatření v členských státech, tento parlament si stále myslí, že má právo na eh, navýšení s ohledem na inflaci. Ani se neschodne na tom, jaká inflace je, ale ať už je to 1,9 nebo více procent, skutečnost je taková, že evropská byrokracie už je příliš eh, nabobřelá a musí eh, mít přísnou dietu náklady jsou asi 2 miliony liber na poslance. To není dobrá investice. Já se domnívám, že bychom měli omezit náklady. Dům evropských dějin bude stát více než 50 milionů eur a bude stát, jejich provoz bude stát více než 11 milionů ročně. To je extravagantní. Myslím, že celý projekt bychom měli zrušit. Financování pro evropské politické strany a nadace vzrostlo o 176% za poslední čtyři roky. Nepotřebujeme tyto evropské politické strany. E, nás, poslance e, Evropského parlamentu, volí voliči v našich zemích. Premiér David Cameron volá po zmražení, ale to, co potřebujeme, je výrazné snížení rozpočtu parlamentu a vůbec celého rozpočtu Evropské unie, přinejmenším 10 e, procent pokud nedojde ke snížení, budeme se chovat jako tlusté kočky. Děkuji vám. A nyní na minutu a půl paní Wertmann. Ja, danke schön. Děkuji těchto hospodářské obtížných dobách pro členské státy je realistický přístup k úsporám kolegy Vogena něco, co musíme podpořit. Je, je dobré, že tady zmrazujeme určité věci v době, kdy si občané v Evropě musí utahovat opasky a mohli bychom docílit jistě dalších úspor, pokud bychom zlepšili interinstitucionální spolupráci a v oblastech, jako je personál, organizace či e, řízení budov, jsme lépe spolupracovali. U těch všech nutných úsporných snah máme ovšem ovšem oblasti, kde je třeba být obezřetní. Za prvé, ekologie. Potřebujeme efektivní politiku ochrany životního prostředí ve všech orgánech EU a ve včerých zařízeních EU. Právě instituce Evropské unie by zde na tomto poli měly být pro Evropu um, příkladem. A dále v oblasti překlady a jazykové služby. Již minulý rok jsme na tomto šetřili a není možné takto postupovat libovolně dál. E, e, v Evropském parlamentu vzniká legislativa pro 500 milionů občanů Evropské unie a tyto občané musí mít možnost naši práci sledovat ve svém národním jazyce. Potřebujeme transparentnost v demokratických procesech a není možné, aby tato transparentnost musela ustoupit rozpočtu na tlumočení. Já proto chci říci, že eh, chci říci, že bylo velice dobré, jakým způsobem generální tajemník a jeho pracovníci pracovali v těchto dobách. Na tři minuty panu Gariga Poledovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Rozpočet, to je takový cyklus eh, eh, v určitém hm, časovém úseku a eh, vždycky každý zpravodaj v parlamentu i v jiných institucích se snaží vyvážet, vyvážet zájmy hm, poslanců, potřeby administrativy a teď konkrétně, pokud jde o rozpočet Evropského parlamentu, zde Eh, na začátku musím říci, že rozpočet funguje dobře a řada těch kapitol také funguje dobře. Eh, více kompetencí, eh, čím dál více členských států a problém mnohojazyčnosti je třeba i mm, poskytovat technickou podporu více než 700 poslancům a to je řada důvodů pro to, aby tento náš rozpočet byl vysoký. Nicméně velice často si klademe otázku, zdali mm, zdali je tento rozpočet udržitelný ze střednědobého pohledu, především kvůli krizi. My jsme eh, eh, konali eh, schůzi rozpočtového výboru a i s generálním tajemníkem jsme jednali a rozpočtovým výborem a musím říci, že rozpočtový výbor se eh, dohodl na tom, že chce šetřit a eh, tedy i jít tou cestou eh, negativního růstu, jak navrhuje zpravodaj, a implementovat reálná opatření úspor bez toho, aniž bychom narušili služby poskytované členům. Nezapomínejme, že my zde produkujeme zákony, tedy předpisy. Je to legislativní práce a je třeba, aby ta legislativa byla kvalitní a aby i tak byla vnímána evropskými občany. Rozpočtový výbor se snaží, stejně jako i Evropská komise, o e, e, nárůst nižší než 2% e, v roce 2013. Byro, předsednictvo, vychází z návrhu růstu asi 3%, ale jenom mm, vlastně mm, od eh, zahájení rozpočtové procedury nás dělí pouze malý časový úsek a já doufám, že se eh, eh, sejdeme na nějakých společných návrzích a že půjdeme cestou, zlatou střední cestou, která vždy se tedy doporučuje. Děkuji vám za váš příspěvek a nyní předávám slovo na dvě minuty panu Vladimíru Maňkovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Spravodaj vyjmenoval oblasti, kde má parlament rezervy a ukázal cestu k úsporám a efektivní práci. Jako zpravodaj rozpočtu na rok 2010 jsem jednal s představiteli evropských institucí a generálních ředitelství Evropského parlamentu o tom, jak budou vypadat jejich rozpočty. Podařilo se nám odhalit několik neefektivních činností a ušetřit miliony eur. Na základě konkrétních případů špatného hospodaření, které zevnitř nedokážeme všechny odhalit, poslanci odsouhlasili zprávu, ve které jsme řekli, Nezávislé hodnocení činnosti Evropského parlamentu je nutné. Dohodli jsme se na tom, že takovéto hodnocení budeme mít a že to bude v působnosti generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku a v oblasti bezpečnostní služba. Namísto nezávislého hodnocení zvenku došlo ovšem jenom k vnitřnímu auditu. Pokud my hodnotíme sami sebe a nechceme vidět pohled odborníků zvenku, rezervy neodhalíme. Vážené kolegyně, kolegové, krize donutila životaschopné podniky a instituce, aby hledali rezervy a zdroje využívali působili efektivně. Jako předseda samozprávného kraje v mé zemi spravuji oblast, která má asi tolik eh, lidí jako Evropský parlament. Krize nám způsobila výpadek zdrojů o více než 20%. Bez důkladných analýz a zásadních opatření bychom tento stav nezvládli. Myslím si, že generální tajemník Evropského parlamentu udělal mnoho ušičetních opatření, které přinesly pozitivně výsledky, ale to nestačí. Měli bychom se poučit z Evropského účetního dvora, který jako první evropská instituce přistoupil na nezávislé hodnocení své vlastní práce. Účetní dvůr ještě před krizí snížil svoje administrativní nárady, náklady a výrazně zefektivnil administrativní práci. ta cesta vede ke strukturálním změnám. Pokud se po ní vydáme, ušetříme miliony eur a budeme efektivnější. Děkuji. Slovo na 1,5 minuty panu Haglundovi. Thank you. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nejdříve jako koordinátor naší skupiny ve výboru pro rozpočet chtěl poděkovat zpravodaji. Eh, jsem přesvědčen o tom, že budeme schopni nalézt širokou podporu v tomto parlamentu a to je zásadní v těžkých dobách. Kolega Gerbrandy eh, vysvětlil velice dobře, jaký je postoj naší politické skupiny. A myslím si, že je zásadní, abychom v parlamentu se zabývali našimi náklady a, a snažili se omezit rozpočet. A, kolega Maňka požádal o vnější audit a já se domnívám, že by to asi bylo dobré řešení. Generální tajemník pan Vele o Eh, kterém hovořil kolega Ashworth, eh, myslím, odvádí dobrou práci, eh, snaží se nalézt úspory, když je požadujeme. Měli bychom mít na paměti to, že úspory budou uskutečněny pouze tehdy, když je budeme požadovat. Zároveň budeme hlasovat o jednotném sídle parlamentu je to symbolická otázka, ale také ekonomická otázka. A v dobách úsporných opatření, kterými procházíme, je zásadní, aby kolegové k tomu mohli zaujmout stanovisko. A to je důvod, proč celá řada lidí z naší politické skupiny podepsala tento pozměňovací návrh. Já myslím, kolegové, že jsou to skutečně dobré návrhy. Děkuji, pane Haglunde, a nyní na jednu minutu pan Peter van Dalen. Voorzitter, de lidstaten snijden al jaren. Děkuji, pane předsedo. Členské státy šetří na výdejích již několik let a to je dobře. Evropské instituce to ještě zcela nepochopily, že je třeba šetřit. Od nás se žádá víc, nebo žádají více a také více utrácí. Zpráva kolegy Vogana konečně skoncuje s touto tradicí mrhání. Je třeba šetřit i na administrativních údajích, to je skvělé. Opravdu skoncujme s mrháním penězi. Zpráva požaduje ovšem rovněž nezávislé hodnocení rozpočtu Evropského parlamentu. S tím jsem spokojen méně. Já si myslím, že je třeba externí hodnocení. Není možné, aby řezník posuzoval své vlastní maso. Potřebujeme opravdu hodnocení zvenku. A je ostuda, že například velké výdaje, které mají poslanci, nemusí dokládat dále zmrazení výdajů na cesty pro rok 2013. Z mé iniciativy jsme eh, eh, rozpočet na cesty na rok 2013 dali do rezervy. Panu Morganti. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, tato zpráva hovoří o snižování výdajů v Evropském parlamentu a skutečně se zde nezmiňuje, ale jaké je to pravé mrhání a to je 200 milionů navíc kvůli dvou sídlům parlamentu. To je eh, vlastně potom i kvůli tomu dosahujeme těch rekordních vysokých čísel a měli bychom si uvědomit tuto situaci, eh, protože nemůžeme my chtít po všech nějaké eh, oběti a my tedy eh, nic nedělat. Proto hm, si myslím, že bychom měli eh, hm, se dohodnout, protože v podstatě eh, na tom se shodnou všechny politické frakce téměř a dánské předsednictví již také se vyjádřilo ohledně dvou sídel zítra a eh, i dnes tedy pan Monty také mm, a další na to reagují. A já myslím, že my bychom měli mm, bojovat proti tomuto anachronistickému skandálnímu chování a přístupu francouzů. Děkuji. Minuta a půl, pan Hartong. Voorzitter, in Nederlands hebben we een gezegde. Pane předsedo, v Nizozemsku se říká, ne slova, ale činy jsou důležité. Zpráva eh, pana socialistického poslance Vogana je přesným opakem. Je tam mnoho slov, ale žádné činy. Chce zmrazovat, ale již o Větu později sám sobě odporuje, říká, že je zeleně do třeba dodržet závazky, takže rozpočet se nesmí navýšit, ale již přístup Chorvatska daňového povzplatníka stojí miliardu eur. A tak to jde dál. Vok navrhuje, abychom dále reformovali struktury organizace, ale výbor regionu byl vyzván toto udělat a v tomto smyslu vůbec nic neučinil. To se ukázalo při poslední rozpočtové kontrole. Zde tedy instituce se vyzývají, aby šetřili byly, ale Evropský soudní dvůr se neustále rozšiřuje. Toto občan nechápe. Rozpočet pro cestovné a individuální příspěvky, toto se přechodně zmrazilo, to zní dobře, ale nestačí, to je třeba na tom šetřit. Dále Dům evropských dějin, na ten se stále staví a bude stát desítky milion eur, nejméně 75. A takto se navyšuje rozpočet rok za rokem. A co navrhuje pan kolega Vogan, abychom založili pracovní skupinu? To je směšné. Lidé požadují činy, ne slova je na čase, aby Evropská unie nenaslouchala socialistickým řečníkům, kteří pouze věci přikrášlují, ale aby naslouchala občanům a občané říkají, že se Evropská unie zbláznila. Děkuji dvě minuty, pan Fernández. Děkuji, pane předseda, drazí kolegové. Nejdříve bych chtěl poblahopřát eh, panu zpravodaji také, také stínovým zpravodajům za skvělou práci, která byla odvedena. Rovněž je důležité, abych tady zmínil několik čísel, abychom měli kontext. Současný rok rozpočet Evropské unie má asi 121 eh, miliard eur, co se týče závazku, to je asi 7 eh, hrubého národního produktu Evropské unie. A připomeňme si, že národní rozpočty 27 členských států jsou asi 44 krát větší než rozpočet Evropské unie. Mezi dva, roky 2020 a 2010 národní rozpočty se, se navýšily o 62% oproti 37%, kde se navyšil evropský rozpočet a připomínám, že v tomto období eh, přistoupilo 12 nových členských států. Eh, evropský rozpočet také nikdy neměl deficity, je to investiční rozpočet a když se podíváme na souhrn veškerých administrativních výdajů a podíváme se na to, jak fungují veškeré Evro- instituce Evropské unie, tak ty výdaje na fungování administrativu jsou asi 6%. A když se tedy podíváme <clears throat> na další čísla, tak Evropský parlament je pouze 1% rozpočtu Evropské unie. Proto si ty myslím, že není možné, abychom i nadále zde uplatňovali princip eh, stálých eh, úsporné. Měli bychom podpořit dobrou zprávu o finančních prostředků, jak na, v rámci vyvracování rozpočtu, tak také v rámci provádění rozpočtu, tak jak jsme to udělali v rámci administrativního rozpočtu Evropských institucí a Evropského parlamentu na tento rok, tedy na rok, který právě probíhá. Je třeba, abychom byli opravdu rigorózní, šetřili, ale zároveň musíme zaručit, abychom měli minimální potřebné prostředky pro to, aby evropské instituce mohly dobře fungovat. A v případě Evropského parlamentu potřebujeme prostředky pro to, aby eh, mychom mohli vytvářet dobrou legislativu. Já doufám, že jsme na dobré cestě. Děkuji. Nyní na dvě minuty paní Gadia Zabal-Rubio. Děkuji, pane předsedo. Já na začátku chci poděkovat zpravodaji panu Vogenovi za vynikající práci. On eh, představil pokyny pro rozpočet parlamentu, které jdou ruku v ruce eh, s činností eh, a s dokumenty našeho parlamentu a má to většinovou podporu. Rozpočet Evropského parlamentu je více mm, Eh, představuje něco více než 1% celkového rozpočtu EU. Je to velice malý rozpočet eh, relativně tedy, ale to neznamená, že bychom neměli se snažit snižovat výdaje parlamentu. Začínáme teď s diskuzí o rozpočtu na rok 2013 a cílem tohoto usnesení je právě dát takové základní pokyny, hlavní směry, kterých se budeme držet v příštích měsících. Naše priority na rok 2013 budou poznamenány rozpočtovou zodpovědností. Budeme snižovat výdaje bez toho, aniž bychom narušili dobré fungování této instituce. A proto si myslíme, že všechny evropské instituce musí realizovat nezbytné úsilí, aby zmrazily své rozpočty. Konkrétně Konkrétně v Evropském parlamentu chceme, aby se přijala nezbytná opatření pro snížení eh, výdajů na cesty. A eh, pokud my bychom chtěli i Eh, eh, vlastně eh, toto zmrazit do konce funkčního období. My si myslíme, že bychom měli zrealizovat významné úspory ze střednědobého, dlouhodobého pohledu a proto také navrhujeme tři položky, které třeba aktualizovat. Jednak je třeba mít nezávislé hodnocení rozpočtu a na druhé straně třeba vytvořit specifickou pracovní skupinu uvnitř parlamentu, která bude zvažovat a studovat různá opatření. A nakonec my jsme už požádali kancléře, aby realizoval vyč vyčerpávající analýzu, která by defin- detekovala možné duplicity a položky rozpočtu, které se nečerpají. E, a je třeba, aby ty budoucí reformy, které přijmeme, tak aby se snažili vždycky o lepší finanční řízení v parlamentu. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Na minutu a půl nyní paní Jensen. Eh, er děkuji, pane předsedu. Já bych chtěla říci, že není možné, abychom eh, snižovali rozpočet eh, na úkor naší práce. Nicméně myslím si, že bychom eh, měli přestat jezdit do Štrasburku a nechat tyto budovy jiným institucím. Nicméně to není rozhodnutí, které můžeme učinit my. Musíme to nechat na eh, hlavách států a vlád. A v každém případě souhlasím s panem Vouganem, že bychom měli pracovat co nejefektivněji a hledat úspory. Nicméně by to nemělo jít na úkor eh, mnohojazyčnosti v parlamentu. Eh, bylo by vynikající, pokud bychom byli schopni nalézt technická řešení, která povedou k úsporám. A zároveň bychom měli stejné služby, pokud jde o překlad. Nicméně princip vícejazyčnosti by neměl být zrušen. Chtěla bych poděkovat panu Voganovi za výsledky jeho práce, především pokud jde o zmrazení výdajů parlamentu. Nicméně měli bychom zdůraznit také to, že všechny instituce EU by měly se soustředit na větší efektivitu. To se týká také ESD, Rady, hospodářského a sociálního výboru a výboru regionu. Rozšíření o Chorvatsko by mělo být dobrou příležitostí a proto podívat se na zvýšení nákladů a zda by bylo možné e, uspořit. Děkuji. Nyní předávám slovo na minutu panu Ashley Foxovi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat Derekovi Voganovi za tuto zprávu. Podporuji jeho volání po zmrazení výdajů v roce 2013. Ve Velké Británii ale liberistická strana je proti jakémukoliv opatření na snížení výdajů. Doufám, pane Vogane, že vašeho kroku si lidé v Londýně všimnou. Já bych byl rád, aby eh, se snížily výdaje na evropskou administrativu v následujících sedmi letech, a to každý rok. Měli bychom například eh, zrušit eh, neužitečný hospodářský a sociální výbor a výbor regionu. Tím by se ušetřily peníze a omezila by se byrokracie. A také bychom ušetřili peníze, pokud bychom měli jedno sídlo pro parlament a necestovali bychom mezi Štrasburkem a Bruselem. Pane předsedo, v našich členských státech se provádějí úsporná opatření a myslím, že to bychom měli dělat i my. Podporuji tuto zprávu. Děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní na dvě minuty paní Matera. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, Špatná ekonomická a finanční mezinárodní situace, nedostatek silného evropského řízení, to všechno poukázalo na slabiny jednotlivých členských států a řada z nich eh, chce tedy oběti od svých občanů, aby eh, eh, a to jsou bezprecedentní mm, úspory a velké jsou to dopady, sociální dopady. A pokud jde o tyto pokyny pro rozpočet na rok 2013, tak to jsou pokyny, které se zaměřují především na disciplínu a úspory. A e, zde pan komisař Levanovský již e, ohlásil, že se bude snažit maximálně o 1,9 o které by měly narůst náklady, administrativní náklady komise na rok 2013. A parlament by měl sledovat stejnou linii, to znamená snažit se o zmrazení vlastních administrativních nákladů a všech těch různých politik v oblasti realit. A neměli bychom tedy se ani chovat nějak populisticky. Ono nebude snadné reagovat teď na tu to situaci, kdy ztrácíme důvěru občanů, ale je třeba si uvědomit, že vlastně my v Unii představujeme pouze 2% výdajů veškerých evropských výdajů na eh, veřejný sektor a je třeba ale prokázat, že ty eh, výdaje, eh, i tedy vnitrostátní i naše výdaje, že znamenají přidanou hodnotu a že ta přidaná hodnota znamená hm, cestu, jak překonat stávající krizi. Je třeba, aby naše politiky jasně se zaměřily na růst. To je základní cíl, který zvýší i eh, kredibilitu tohoto rozpočtu na 2013. Ještě jednou a děkuji panu kolegovi Bogenovi. Děkuji. Není na tři minuty pan Ferm. Eh, děkuji, pane předsedo a obzvláštní dík panu zpravodaji Derekovi Voganovi, který provedl, odvedl vynikající práci a rovněž kreativní práci v otázce rozpočtu Evropského parlamentu a dalších institucí. Ze všech eh, politických frakcí zde zazněla pochválná slova, to znamená, že má širokou podporu pro svou zprávu. Rozpočtek parlamentu dosud každoročně stoupal, ale nyní zde máme širokou schodu v tom smyslu, že bychom měli rozpočet zmrazit a že bychom v různých oblastech měli přistoupit k velkým úsporám. Tato restriktivita platí rovněž pro výdaje jednotlivých poslanců Evropského parlamentu. To je také důležité byly předloženy pouze, bylo předloženo pouze sedm pozměňovacích návrhů a to je, myslím, rekord. Měli jsme 20 administrativních výdajů, nyní se to snížilo a to o 70 milionů eur. To je velice dobrá zpráva. Samozřejmě z mějšku přichází velký nátlak, ale ono nejde pouze o škrty. Musíme nalézt cestu, která povede směrem do budoucnosti. Jde o šetření, ale také o modernizaci a v tomto stojíme pouze na počátku. Můžeme to zvládnout i tak, aniž bychom ohrozili naši klíčovou práci a to je legislativní práce. Zde je třeba postupovat systematicky Mám tím na mysli otázku úspor. A proto jsem velice rád, že jsme se docházeli shodnout na zřízení pracovní skupiny. Zde můžeme eh, jak si si vyměňovat odborné informace a navzájem se od sebe učit. Politika budov, energie, cestování a tak dále. Zde se můžeme poučit i z veřejné zprávy státu. Organizace naší legislativní práce, překlady, tlumočení, i toto jsou důležité oblasti a jsem jist, že se budeme moci poučit od dalších institucí a mezinárodních organizací. Samozřejmě máme náklady a výdaje, které nelze nahradit, například cesty a rovněž náklady na tlumočení, tak to prostě je, to je specifikum naší práce a to je třeba zohlednit. A na závěr bych chtěl hovořit jakožto švédský sociální demokrat a ne jako koordinátor mé frakce. Musíme velice opatrně zacházet s důvěrou našich občanů. Zde je třeba si položit otázku, zda musíme i nadále cestovat eh, sem a tam mezi Štrasburkem a Bruselem. Já si myslím, že tato otázka Štrasburku patří na pořad jednání. Děkuji na, na dvě minuty, pane Rubik. Eh, vážený pane předsedo Vlasáku, děkuji za to, že eh, tato rozprava dnes se koná ve Štrasburku. Pokud je o pozměňovací návrh jedna budovy, k tomu bych chtěl říci, že Štrasburg je městem svobody a míru, že zde byly postaveny mosty v Evropě a jeden z našich eh, praotců Schumann eh, zde spolu zakládal Evropskou unii a já myslím, že to je také základ do budoucna. Máme zde eh, vysílací stranici Arte, která se soustředí na evropskou kulturu. Měli bychom na to být hrdí a myslím, že bychom zde měli mít také studio, naproti eh, studium Arte, protože to je skutečně místo, kde se může Evropa setkávat. Pokud je o pozměňovací návrh 2, tam se hovoří o jednom sídle. Eh, dámy a pánové, jedno sídlo máme, naše sídlo je Štrasburg. A já myslím, že smlouvy, které jsme uzavřeli, bychom měli také dodržovat. To je samozřejmost. Pokud je o pozměňovací návrh 4, ten se týká dům evropských Domu evropských dějin. Myslím, že je naše povinnost ukázat naší mládeži, jak důležité je budovat mír každý den. A to musí být také odpovídajícím způsobem dokumentováno. Máme návštěvnické centrum, tam máme ročně více než jeden milion návštěvníků. A v novém parlamentáriu máme 100 tisíc návštěvníků. Lidé chtějí vidět, jak se Evropa vyvíjela a k tomu také potřebujeme silné evropské strany. Musíme mít e, soudržnost a tato soudržnost musí jít proti národnímu egoismu. Potřebujeme silnou Evropskou unii a k tomu potřebujeme také silné politické strany. A ty musí být samozřejmě také odpovídajícím způsobem financovány. Pozměvací návrh 6, tam se hovoří o eh, reprezentaci, o zastupování. Ano, také návštěvníci mají nárok na to, aby byli odpovídajícím způsobem, aby se o ně pod odpovídajícím způsobem parlament postaral. Děkuji. Děkuji a nyní dvě minuty pro pana Stavra Kakise. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych nejdříve chtěl poděkovat a poblahopřát panu zpravodaji za výtečnou práci, kterou odvedl. Opět hovoříme o stanovení pokynů pro rozpočtový proces na rok 2013 pro orgány Evropské unie a opět tuto debatu vedeme ve světle hospodářské a sociální krize, která tak těžce zkouší společnosti v Evropské unii. Ehm, Pokyny mají pro rozpočty eh, vový proces obsahují eh, úsporná opatření. A v tomto světle vidím i postoj zpravodaje, který podporuje. On říká, že je třeba se vyhnout přebytečným výdajům, že je třeba se soustředit opravdu na klíčové oblasti a tam, kde je to důležité, je třeba, abychom přesouvali výboje, abychom takto dosáhli celkových úspor. Jak pan zpravodaj i já podtrhuji, že úspory v výdaje jejich na administrativu jsou dobré, ale zároveň musíme zohlednit právně závazné závazky Evropské unie, jako je například přístup Chorvatska. Rovněž je důležité, abychom měli efektivní zprávu a administrativu, která bude schopná dostat navýšení kompetencí parlamentu podle Lisabonské zprávy. Děkuji. Minutu a půl má pan Sean Kelly. Děkuji, pane předsedo. Jako další řečníci i já chci eh, poděkovat panu eh, Vogenovi za vynikající práci na eh, této obtížné zprávě. Je jasné, že Eh, média a ostatní sledují naše výdaje. To, myslím, není tak špatné. Je třeba, abychom se podívali dobře na vlastní situaci, zanalizovali ji a já si myslím, že není eh, možné mít nic proti eh, myšlence nějakého externího auditu mm, mm, to určitě by bylo dobré teď v celkovém kontextu a i mm, by to bylo dobré, abychom potom mohli obhajovat ty naše výdaje. A Mm, mm, mm, protože my e, sami nám musí jít tedy o efektivitu výdajů. A také lidé hovořili o jednotném, jednom, jednom sídlu parlamentu. Ano, to je určitě otázka. E, to znamená zde e, ve Štrasburku jezdit sem každý měsíc, to je něco, co občané nechápou, pro ně to nemá smysl. Takže asi je třeba vést nějakou diskuzi a domluvit se s francouzi a na tom, jak tedy to udělat, jak eh, zlepšit efektivitu a také i eh, ty různé tedy přidružené výbory jako výbor regionu možná také tam je co zvážit, přehodnotit a takže ano, jsem pro externí audity. Děkuji. Pane Kelly, přijmete eh, modrou kartu od pana Rubika? Pane Rubik, máte slovo. Já, já, jako- Pane kolego Kelly, já vám děkuji, protože vy jste hovořil o výdajích poslanců. Myslíte si, že poslanci, které zde v, v parlamentu požadují, aby se snížily paušály, eh, myslí, Myslíte si, že každý poslanec je u těch paušál sám odpovědný za to, za to opravdu až do toho stropu vyčerpá? Poslanci nemusí eh, čerpat ty paušály, oni si sami mohou rozhodnout, co z toho všechno utratí a jakým způsobem to použijí tak, aby správně mohli pracovat. Co se týká mzdů, platů poslance. Poslanci mohou například eh, se obrátit na nezávislé organizace či podpořit těmito penězi například chudé a potřebné. Myslíte si opravdu, že je to správná cesta to, že každý poslanec by takto měl sám se chopit iniciativy? Děkuji, pane Rubiku. Určitě to je na poslancích, aby dělali, co míní, že nejlepší. Ale to, co jsem chtěl říci, pokud jde o externí audit, tak jsem chtěl říci, že to je asi nejobjektivnější způsob, jak to analyzovat a mm, tedy protože často e, e, sám e, není schopen vidět problémy u sebe, ale proto je třeba nějaký externí pohled, tak abychom to mohli případně korigovat, pokud to bude nutné. Děkuji. Děkuji. A nyní dvě minuty pan Oliničak. Děkuji bardzo, pane předsedající. Chtěl... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za velice dobrou zprávu, kterou nám předložil. Po vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy jsme museli čelit novým výzvám. A budoucnost Evropanů bude záviset také na naší práci. Snažíme se o reformu SZP a politiky soudržnosti. Jsme také velice aktivní v ostatních oblastech. Musíme být profesionální a musíme mít také dobrou podporu ze, ze strany administrativy Evropského parlamentu i ze strany zaměstnanců komise i ze strany našich vlastních zaměstnanců. Proto potřebujeme odpovídající zdroje. Neměli bychom uh, jít proti kvalitě naší eh, práce. Nicméně zároveň potřebujeme solidaritu. Solidaritu s těmi, kteří musí každý den spořit. Mám na mysli především eh, řeky, Poláky a občany všech dalších zemí. Proto jsem pro zmražení rozpočtu Evropského parlamentu. Ale zároveň potřebujeme hledat i jiná řešení, která budou ještě efektivnější. Dnes eh, se zde zmiňovalo sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku. Eh, pro nás je to něco nepochopitelného. Hovoříme o tom každý den. Nechápe to eh, spousta Evropanů. Nechápou, proč Evropský parlament musí mít dvě sídla. Tuto věc musíme skutečně vyřešit a musíme se vzdát této nesmyslné situace. Já jsem pro jedno sídlo Evropského parlamentu, jedno sídlo v Bruselu. To bude znamenat eh, skutečně mnohé miliony úspor, eh, za které dnes bojujeme. Děkuji bardzo. Spravo... Děkuji, pan Koval. Dovolte, abych poděkoval zpravodaji za tuto zprávu. Ano, ale Eh, ono v podstatě eh, to mohlo být daleko kratší. Eh, slova škrt, škrt, škrt, kat, kat, kat. To by stačilo tam říci ve zprávě. A já myslím, že tady bychom měli začít od sebe. A tady reaguji i na pana Rubika, vy byste svěřili peníze někomu, kdo není schopen eh, zvládat své finance? Ne, přece musíme eh, začít u sebe. My utrácíme spoustu peněz na propagandu Evropské unie, například eh, pane Rubigu. Ano, my měli bychom vynakládat peníze na to Muzeum evropské historie. A eh, já myslím, že nejlepší propagandu bychom si udělali, kdybychom eh, si škrtli eh, naše náklady, třeba náklady na reprezentaci. A mm, takže slova jsou jasná. Škrty, škrty, škrty. Děkuji a nyní Catch the Eye. Máme zde několik řečníků. Jako první paní Basesku. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. S ohledem na ekonomická omezení v členských státech je zásadní dodržovat rozpočtovou disciplínu. Instituce musí být odpovědné a musí škrtat ve svých rozpočtech. A v současné době administrativní náklady institucí představují asi 5,8 celkového rozpočtu EU. Abychom ušetřili více musíme se snažit identifikovat eh, neefektivní rozpočtové položky, také položky, které se překrývají. Zároveň musíme analyzovat možnosti úspor tím, že budeme implementovat eh, systém eh, řízení znalostí. Chci zmínit článek 27 finančního nařízení. Tam jsou zásadní principy. Myslím si, že a rozpočty institucí musí eh, reflektovat efektivitu a účinnost. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je pan Kozlovský. Děkuji, paní předsedo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Myslím si, že v kontextu hospodářské krize a s ohledem na tlak na zadlužení členských států, je nyní zásadní, aby Evropský parlament také ukázal rozpočtovou disciplínu. Já souhlasím se spravodajem v tom, že v následujících letech musíme mít realistický rozpočet a musíme učinit kroky, které povedou k dlouhodobé, dlouhodobým úsporám zmrážení rozpočtových položek, například rozpočtové položky na cestování v roce 2013, to je dobré řešení s ohledem na současné problémy. Rovněž souhlasím s tím, že během tohoto mandátu bychom eh, měli omezit eh, politiku nemovitostí na projekty, které už probíhají. Myslím si, že eh, předsednictvo by mělo spolupracovat s rozpočtovým výborem v průběhu celého roku. Děkuji. Nyní pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo jsem si jistý, že bychom mohli udělat ještě více pro to, abychom snížili výdaje institucích Evropské unie i Evropského parlamentu. Eh, musíme tady neustále opakovat, že máme opravdu obavy z toho, eh, zda bude dodržována zásada mnohojazyčnosti v parlamentu. Servisy služb překladu a tlumočení jsou nezbytné, protože pokud nebudou, tak eh, ohrozí to, aby se poslanci mohli vyslovovat ve své mateřštině. A když se podíváme, jak to podívá v rozpočtovém výboru, tak tam někdy například se pozměňovací návrhy jsou pouze v angličtině a to samozřejmě zabravňuje poslancům, aby právili správným způsobem. A v tomto kontextu ty škrty, které se udělaly v oblasti tlumočení, mohou celou situaci ještě zhorší. Navíc není přijatelné to, že takovéto škrty mohou spochybnit a ohrozit práci eh, zástupců lídu v parlamentu. Není možné, abychom dál, dále ještě zaváděli prekérní práci mezi pracovníky, kteří jsou v oblasti administrativy a také v oblasti překladu. Děkuji. Další řečník je pan Silvestris. Ano, škrty administrativních výdajů a investice do růstu, pane předsedo, to jsou klíčová slova eh, pokynů pro rozpočet 2013 a k tomu já se přidávám. A chci poděkovat panu Vogenovi za vykonanou práci v atmosféře mm, eh, absolutní spolupráce. A v tomto eh, okamžiku ekonomické krize je třeba, aby Evropa ukázala, že eh, chce mít eh, silnější ekonomické řízení, aby dala o sobě slyšet, aby eh, podporovala svoji větší viditelnost a jasně deklarovala, že je pro růst. Zde jde třeba, aby ta naše strategie pro růst byla viditelná, zviditelněna se v členských státech a samozřejmě škrty, škrty. Ale občané eh, kvůli tomu také eh, eh, nemají toho evropského ducha. Chybí jim, protože těžko se jim vysvětluje, proč třeba máme dvě sídla, to nechápou. Sinclair. Děkuji, paní Sinclair. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Voganovi za tuto zprávu. A děkuji za to, že jste se stal určitým pionýrem v 21. století v oblasti snižování nákladů EU. V současné době dochází k snaze o konsolidaci v členských státech, ale Evropská unie se v podstatě o škrty nesnaží. Nechce snižovat náklady, chce pouze zmrazit. Nicméně my potřebujeme šetřit peníze daňových poplatníků a to v důsledku nedá, nezávislého hodnocení. Máme zde e, náklady e, diety ve výši 304 eur. Víte, že někteří poslanci se e, podepisují ve Štrasburku, i když tu nejsou žádné schůze a dostávají tak diety kradou tak peníze eh, daňových poplatníků. Já se domnívám, že něco takového je naprosto nepřijatelné. Je třeba, abychom měli nezávislý audit. Pokud jde o dům evropských dějin, to je naprosté plítvání penězi. Je to něco extravagantního a nezohledňuje to potřeby daňových poplatníků. Děkuji a posledním řečníkem je pan Rybik. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že u této debaty se projevilo, že občané mají právo v Evropské unii na to, aby se dozvěděli více o tom, jak se zde v parlamentu pracuje, jak se pracuje v institucích a proto jsem proto, abychom posílili naší práci eh, informovano, jak informovat veřejnost, protože je to opravdu velice důležité a důležité je, abychom to docházeli sdělit ve všech jazycích, proto jsou naši tlumočníci velice důležití, protože Evropský parlament je jediný parlament na světě, který má má tuto mnohojazyčnost a kde je opravdu možnost se takto vyjádřit ve všech jazycích. Proto je extrémně důležité v našem parlamentu, aby politické skupiny i poslanci byli ještě aktivnější a aby se snažili i nadále budovat mírový evropský projekt. A také, aby bylo vidět, že pracujeme efektivně a aby se ukázalo, že mezi poslanci jsou rozdíly a to ukázala dnešní rozprava. Děkuji. Ano, modrá karta. Point of order, please. Nikoli technická připomínka. Děkuji, pane předsedo. V předchozí rozpravě o lidských právech

Já chci poděkovat stínovým zpravodajům a všem kolegům za příspěvky a e, jsem velice rád, že zde panuje široký konsensus a to je, že musíme se snažit o úspory zde v parlamentu a e, zajistit co nejmenší nárůst rozpočtu a to i říká pan kancléř, říká to veřejně. A samozřejmě tady jsou asi rozdílné názory, jak eh, udělat ty úspory a v čem. Například jsou zde rozdílné názory, pokud jde o sídlo parlamentu, dům historie, pokud jde o náklady na tlumočení, překlady, na eh, personál. A zde eh, samozřejmě to je právě ta role té pracovní skupiny, kterou jsem navrhl. A já myslím, že bychom měli být co nejvíce flexibilní a já bych rád, abychom tedy promysleli potom detailní postup, metodu, jak to udělat. A tyto pokyny se snaží o správnou rovnováhu a cílem ve finále je eh, co nejnižší nárůst, co nejmenší nárůst rozpočtu parlamentu a zároveň zajistit efektivní řízení parlamentu. Děkuji, pane Vogne. A tím diskusi končíme a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Děkuji. Technická připomínka. Micro, micro. Micro, please. Mikrofon, prosím. Ano. My vlastně tady mluvíme v takovém vaku, protože

přednesu tuto vaši námitku se kterou souhlasím na byru parlamentu. děkuji. já eh, denní zasedání bude přerušeno nyní do devíti hodin.